Madame la présidente Bonjour à tous. Všechny vás zdravím. Nebo zdravím tedy ty, kdo jsou přítomní. A nejprve tady máme otázku k ústnímu zodpovězení týkající se